tuto diskuzi. A můžeme přejít k dalšímu bodu. Máme spoždění, takže děkuji kolegům, kteří trpělivě čekali. Je to bod číslo 6. Je to pátá zpráva stálého výběru o operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti kozy. Pro ty z vás, kteří jste přišli na tento bod, zpráva předložila tento bod v souladu s článkem 71 TF EU a článku 6.2 zakládající kozy minulý prosinec. Cílem je informovat parlament o řízení kozy v období leden 16 až červen 17 a také s výhledem na politický cyklus na léta 2018 až 2021. Prezentovat bude paní Sitarská za bulharské předsednictví. Je tu s námi. Vítejte. Takže paní Sitarská, no, paní Sitarská zastupuje tedy bulharské předsednictví a také zástupce Kozy, který s námi bohužel ne, nemůže být. Paní Setarská, máme tedy menší spoždění, takže vás požádám o stručnost. To se vám určitě zadaří. Jestli nás můžete informovat 5-10 minut a pak si vyslechneme pár dotazů. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Budu se snažit o co největší možnou stručnost s tím, že kozy skutečně pojímá velký rozsah činnosti. Každé každý rok. Takže jsem velice rád, že vás mohu informovat jménem Kozy o řízení stálého výboru pro operativní záležitosti ve vnitřní bezpečnosti. Chci se zeměřit na přehled stávajících priorit a hlavní body zprávy. Myslím, že zprávu máte, určitě všichni znáte hlavní výstupy a hlavní za závěry, takže budu skutečně mluvit na toto téma velmi stručně. Ze zprávy je patrné, že je tady celá řada věcí, které se zabývají prioritami jako boj proti terorismu, interoperabilitu a cyklu um, pro boj mez, pro, me, proti mezinárodní zločinnosti na leta 2014 až 17 a jedná se také o přípravy na leta 18 až 21, posílení vztahu mezi vnitřní a vnější bezpečností provádění. Obnovy této strategie je nové téma, které se neustále opakuje. Získáváme uh, příspěvky od členských států a provádíme eh, už zmíněný dokument. Také jsme zahájili práci na průběžné mm, přeskumu, pokud jde o terorismus. Je tady několik opatření, která jsou pro nás prioritní. Monitorujeme provádění operativních opatření Závěru Rady v boji proti terorismu z roku 2015 a také eh, závěry z, eh, z let 2015 až 17. Byly tady zdůrazněny některé oblasti v rámci architekturu e EU, které musí být prioritně řešeny. Jako příklad mohu uvést eh, zprávu informací a posílení interoperability mezi informačními systémy pro bezpečnost hranic. Tím také posílit výměnu informací. Toto je považováno za zásadní pro práci kozy. Rada na svých setkáních 9. 10 června roku 2016 eh, schválili cestovní mapu pro zprávu informací, včetně interoperability v oblasti mm, spravedlnosti a vnitra. Navíc je na závěrech JHA v březnu ministři posílali význam, který překládají interoperabilitě informačních systémů v rámci mandátu, který máme, tak jako se monitoruje pokrok, pokud jde o zmíněnou cestovní mapu a poukázali jsme na některé věci, které by měly být analyzovány experty, především v oblasti SISREN a oblasti boji proti terorismu. Je, musíme zajmout multidisciplinární přístup. Výstupem bylo vytvoření eh, zatřešujícího dokumentu, který poukazuje na hlavní činnost boji proti terorismu. V tomto kontextu Kozy rovněž zmínila o posílení spolupráci. Šlo by možná trošičku zpomalit. I'll go slowly and sorry for the uh, the rhythm. Omlouvám se, říká řečnice. Pokud jde o posílení boje proti terorismu. Tady jsme zkoumali několik možností pro identifikaci nejlepšího možného řešení s ohledem na hrozby do budoucna. Toto hodnocení jsou obsahuje hodnocení rizik terorismu, včetně politických doporučení, která by měla být realizována tam, kde je to vhodné ze strany předsednictví, součinnosti s členskými státy, součinnosti z EEAS a také pak by měly být schváleny kozy. Pokud jde o politický cyklus období 2016 eh, až první semestr roku 2017 byl nejproblematičtější, protože celá řada činností týkající se implementace cyklu 14 až 17 a příprav dalšího nového cyklu na léta 2018 až 2021 e, probíhaly paralelně kozy, řídí tento proces. Výbor monitoruje každých 6 měsíců implementaci e, politického cyklu 14 až 17 a na základě zpráv koordinátorů a driverů a závěru Europolu překládá kozy doporučení pro konsolidaci práce. V rámci politického cyklu je třeba se také zaměřit na další věc a to je otázka společných akčních dní. Že v minulých letech jsme udělali mnoha, abychom posílili jeho účinnost těchto Joint Action Days, které probíhají v koordinaci členských států a Europolu. Uvedu úspěšný příklad. v červnu 2017 byl to globální akční den na letištích proti podvodnému nákupu letenek za pomoci ukradených údajů z kreditních karet. Díky tomu jsme identifikovali 312 um, podezřelých transakcí a zadrželi 153 osob. A s tím souvisela celá řada další potenciální trestné činnosti. My poskytujeme nasměrování těchto akčních dní, aktualizuje je Europol a díky tomu je možné společně provádět všechny akční dny. Také jsme schválili definici těchto akčních dní, což posiluje jejich účinnost pro rok 2017. Kozy také sehrává svou roli ve strategických pokynech pro financování, pokud jde především o distribuci a prioritizaci financí mezi jednotlivými prioritními oblastmi. Asi vám vyplynou ze zprávy, že hodnocení nezávislé strany proběhlo v roce 2007 a závěry, závěru se využilo pro nový politický cyklus na nové programové období 2018 až 2021. Tento proces identifikuje prioritní oblasti pro boj proti trestné činnosti. Proces začal v březnu roku 2017 kozy, když Evropská unie vzal na vědomí SOKTu, tak jak byla odprezentována Europolem. Na základě toho a s ohledem na další strategické dokumenty Kozy schválilo následujících deset priorit. Kybernetická kriminalita, drogy, nelegální migrace, organizované podvod v nemovitostech, intrakomunitární, celní daňové podvody, zbraně, nelegálně pod lidmi, dokumenty a jejich padělání. To jsou tedy priority na leta 2018 až 2021. A bylo, byly schváleny v květnu. V tomto období si také schválilo Terms of Reference nového politického cyklu zahrnují klíčové rysy, kroky a další relevantní aspekty politického cyklu, především MPAC, společné akční plány, které mají být následně realizovány. Pokud budete mít zájem, mohu poskytnout také informace o dalších oblastech práce nebo jenom na ně poukáži zběžně. Je to součást práce kozy. Jako v posledních 18 měsících jsme se zaměřovali na interní a externí dimenzi. To bylo zásadní pro posílení bezpečnosti v rámci Evropské unie. Měla bych pokračovat? Asi ne. Víte, já mám souhrnou zprávu na 15 minut, ale můžeme pokračovat pokračovat eh, na základě otázek. Je to velmi, velmi zajímavé, ale Velikonoce už dorazily předčasně. Děkuji za prezentaci. López Aguilar eh, žádala o slovo. Jenom eh, na vteřinku, pokud jde o zástupce rady. My jsme opakovaně byli proti tomu, aby eh, migrace byla zahrnována do strategie, do bezpečnostní strategie, do, vnitř, do strategie vnitřní bezpečnosti. Pokud tohle znamená, že by to byla eh, kriminalizace také těch, kteří se snaží pomoci eh, migrantům v nějaké zoufalé situaci, v humanitárně potřebným. znamenalo by to Eh, stíhání poskytovatelů humanitární pomoci, kteří se pokouší eh, zachránit lidi na moři, protože o to jde tady eh, v řadě situací. Je spousta Španělů, kteří jsou trestně stíháni někde jinde, ať už v Itálii nebo v Řecku, přesně kvůli tomu, že poskytovali humanitární pomoc. Protože se směšuje eh, bezpečnostní strategie s eh, migračními otázkami, včetně humanitárních věcí. Pokud jde o eh, tedy řešení migrační politiky a té problematiky, byl bych rád, kdybyste se k tomu mohli vyjádřit. Tak kdyby se migra- pan López Aguilar na to nezeptal, tak já bych se vás býval na tohle zeptal ohledně těch eh, priorit ohledně eh, eh, v kriminality a evropských tedy priorit pro ten politický cyklus v oblasti trestné činnosti. Čili jak byste se k tomu vyjádřili? Teď máte tady tyhle překrývající se povinnosti a je tady ta jasná věc, kterou my máme na srdci jako mm, pan kterou pan Lopé Zagler jasně řekl, paní Kenge. Děkuji, Claude. Já mám velice eh, stručnou otázku. Nepochopil jsem úplně, jestli eh, ochrana dat je jedna eh, z těch věcí, které se zde řeší. Protože pokud ano, tak bych chtěla vědět, co se dělá s případem Cambridge Analytica. To je eh, věc, která se týká nás všech. Tady jde o mm, prostě eh, stabilitu demokracie, vzhledem k porušování lidského soukromí. Si jaké plány máte v této oblasti? Dobrá. Uh, Pintarska, mohli byste stručně zareagovat na tyto otázky? Děkuji vám, pane předsedo. Jenom stručně. K otázce eh, rozsahu nelegální migrace eh, a těch eh, priorit. Já se omlouvám, paní Spinelli, paní Spinelli se ještě žádala o slovo. Já, já se omlouvám, já bych ještě rád dal slovo tady kolegyni. Paní Spinelli, prosím. Já už jenom a něco dodám. Stručně ehm, k těm nelegálním migrantům, které se kterými se na, na, zachází stejně jako se pachateli trestné činnosti, eh, teroristy a podvodníky a tak dále, tak ehm, tohle vyvolává velké obavy, eh, podle mě. Někdo, eh, kdo přišel z nějaké válečné oblasti, z definice eh, bude eh, nelegální migrant, takže já mám eh, trochu problém s takovou definicí, když to řeknu mírně. Na další věc už se ptala paní Kinge, pokud je ochranu dat. Já bych se ráda zeptala na konkrétní věci, pokud by to bylo možné. Ohledně toho, jaké podmínky souvisí eh, s eh, sběrem dat a spoluprací a jestli eh, se dodržují pravidla pro ochranu dat. Takže tady Cambridge Analytica a imigrační trestnou činnost, tak byste se k tomu mohla vyjádřit. Tak pokud je o ten rozsah toho operačního plánu pro nelegální migraci, tak eh, tam se převážně eh, řeší sítě převaděčů migrantů. To je velice důležité, abychom měli komplexní přístup k eh, takovéhle kriminalitě na evropské úrovni. Byli jsme svědky eh, velkého počtu této trestné, těchto trestných činů v posledních letech a myslíme, že je třeba naše snahy v této věci konsolidovat. Hovoříme tady o kriminálních sítích, které převádějí eh, migranty eh, mm, a porušují přitom jejich práva. A důležité je, abychom věděli, jak řešit tuhle otázku. V posledních letech agentury v oblasti spravedlnosti vnitra a kozy eh, prokázali odhodlání s, eh, přijít se eh, správnou reakcí na tuto výzvu. Nevidím, že by tady byl nějaký prostor k možnému nerozumění, protože převaděčství je trestná činnost, může to být velice nebezpečné, riskantní a je to proti právu migrantů. Pokud jde o ty možné překryvy mezi THP a legální migrací, tak v kozi se snažíme zachovávat na vysoké úrovni multidisciplinární přístup a na operační úrovni Europol a, a ty dvě agentury, které zodpovídají za ty dva operační plány, si vyměňují informace, um, mají společné eh, akční dny. Kdykoliv eh, jsou náznaky, eh, že nastal případ, kde eh, se spojuje jak legální migrace, tak převaděžství. Vy jste předtím hovořila, nebo ještě se vrátíte k Cambridge Analytica, tak říkáte, že je tady zmatek tedy eh, my chápeme to, co říkáte vy, ale tady eh, je problém, že se o něčem eh, říká, a tedy v nelegální migrace, a to tady říká tady paní López Aguilar. Tady ovšem je problém. A to je více než takový trošku zmatek, takže berte to jako signál ze strany liba, že tohle je problém. Obchod s lidmi problém není. To je trestná činnost. Ovšem říkat irregular immigration, nelegální migrace. To není, eh, tohle prostě žádná trestná činnost není. Ta terminologie, eh, tu je třeba přeskoumat tady, protože vy tady eh, říkáte, že to je priorita na rok 2018. Já, já prostě to nechci nějak jako přehnat, ale každopádně mohl byste hovořit o Cambridge Analytica. Děkuji vám. Tak abych to vyjasnil ehm, z mé strany. My tomu říkáme boj na pomáhání k eh, nelegální migraci. Boj s tímto napomáháním, pardon. Čili my tady jasně se zaměřujeme na ty sítě těch pašeráků, na ty lidi, kteří zneužívají situace, eh, berou peníze a dávají prostředky eh, k těm nebezpečným cestám přes různé cesty. A je také důležité, abychom i tady měli eh, koordinovaný přístup a bojovali s tímto eh, fenoménem. Pokud jde o ochranu údajů, to eh, není součást. nějaké tedy eh, konkrétní věci, kterou dělá kozy. My se to spíše eh, snažíme <clears throat> eh, dělat průřezově. Pokud jde o sběr informací, tak to jsou stará pravidla na úrovni EU, zejména ta policejní směrnice, která byla nedávno přijata a má opravdu zásadní místo v našich debatách. Je několik eh, kerozávěrů rad, které zdůrazňují výslovně důležitost ochrany dat. Takže vás můžu ujistit, že veškerá evropská legislativa v této věci se nejenom respektuje, ale také maximálně eh, sleduje. Maximálně sledujeme v kozi. Pokud je o Cambridge Analytica, eh, tak to se v kozi eh, neřeší. To spíš eh, zodpovídá a za to spíš odpovídá KEC a další orgány. My řešíme ten operační pohled eh, na věci. Čili strategická koordinace z operačního hlediska. Operace samotné a ne a ne ty případy, které mohou mít dopad v této věci. Ale pokud by vás to eh, zajímalo, tak eh, se jedná o tedy ten politický rámec, ve kterém fungují příslušné národní úřady a my v eh, kozi to v naší působnosti sledujeme akorát, když ta činnost nabere operačního rázu. Děkuji. Jsem si jist, um, že dříve nebo později budeme mít uh, diskuzi o Cambridge Analytica a mm, té mm, záležitosti okolo Facebooku a budeme uh, řešit ta data. Uh, děkujeme vám. A, a další bod, který nás čeká, je ten poslední bod a tady jde o a, tu zprávu nebo zprávu o společné ad hoc deleganci výboru kontalíby na Slovensku. Projednání návrhu zprávy delegace 6Q2 od 17 do 17.45 budeme mít tady další diskuzi v této místnosti, takže prosím, pokud vás to zajímá, přejděte do této místnosti.